Chers collègues, si vous voulez bien prendre... Vážení kolegové, usaďte se prosím, abychom mohli zahájit toto mimořádné zasedání, které má poměrně nabitý program. Pořad jednání vám byl rozdán a já vám navrhuji, abychom ho schválili. Pokud jde o bod číslo 2, sdělení předsedkyně, chtěla bych vás informovat o třech věcech. První se týká uh, zprávy uh, o informaci a konzultaci pracujících. Hlasování o této zprávě, které jsme původně naplánovali na dnešek, uh, bylo přesunuto, tak abychom o tom mohli hlasovat na mimořádném zasedání eh, výboru EMPL 19. listopadu ve Štrasburku. Domluvili jsme to se spravodajem a stínovými spravodaji a toto nám umožní, aby mohli všichni dopracovat pozměňovací návrhy. Pokud jde o evropský semestr, chtěla bych vás informovat o tom, že konference předsedů na minulém zasedání rozhodla, že příští rok v rámci přeskumu, eh, ročního přeskumu eh, nebo analýze růstu zorganizujeme nejenom nejen meziparlamentní setkání, ale bude to celý meziparlamentní týden, eh, který proběhne od 28. do 30. ledna. Komise, nebo pardon, výbor EMPL eh, se zapojí do tohoto týdne a budeme eh, pořádat eh, jednání s národními parlamenty na téma zaměstnanost mladých a potom také programy, ekonomické programy pro členské státy v problémech. Toto zasedání se vysílá na internetu. A pan Cabrnoch pod bodem 3 si vezme slovo a představí nám svůj návrh stanoviska eh, o Evropském inovačním partnerství v oblasti aktivního a zdravého stárnutí. To je něco, co nás samozřejmě všechny zajímá. Máte slovo. Děkuji, paní předsedkyně, vážené kolegyně, vážení kolegové. Souhlasím plně s paní předsedkyní a není to zas tak časté, že stárnutí je věc, která má bezprostřední dopad na celou naši společnost a na každého, na každého z nás a podle mého soudu v příštích 30 letech bude stárnutí společnosti tím dominantním faktorem, který bude ovlivňovat budoucí vývoj našich zemí. Já jsem připravil, eh, připravil stanovisko, eh, Touto tematikou jsme se již v našem výboru několikrát zabývali, samozřejmě, samozřejmě se jí budeme zabývat i dále. Naposledy to bylo při přípravě legislativní zprávy kolegy Martina Kastlera o Evropském roku aktivního stárnutí, což je rok tento rok 2012. Já svým stanoviskem tak navazuji a v podstatě doplňuji naši práci z minulého roku a těsně předchází projednávání klíčové zprávy kolegyně Omen Reuten o důchodech, o penzijních systémech. Jak jsem ve svém stanovisku, které máte všichni k dispozici, uvedl, jak by se k problematice měly stavět jednotlivé členské státy a jaké podmínky by měla vytvářet Evropská unie jako celek. Tedy hledáme vhodnou rovnováhu mezi evropským přístupem a přístupem v rámci subsidiarity, který je v zodpovědnosti jednotlivých členských států. Samozřejmě, že nemůže zůstat řešení problematiky stárnutí jenom na odpovědnosti Unie nebo jednotlivých států, ale v této otázce se musí nezbytně angažovat také regiony, obce a nakonec každá rodina a každý jednotlivec. Osobní a generační odpovědnost za vyřešení problému stárnutí je eh, nepominutelná. Stárnutí není nemoc nebo neočekávaná příhoda, se kterou se nedá počítat. V zásadě se proti důsledkům stárnutí ani nedá pojistit v tom pravém smyslu. To není pojistná událost. Stárnutí je logické vyvrcholení života. A každý odpovědný člověk se tak na důchodový věk a na stáří může a skoro se mi chce říci musí s předstihem připravit. Ani stát, ani region, ani obec nemůže nikdy nahradit fungující rodinné svazky a starost dětí a vnuků o své rodiče a prarodiče, tak jak společnost nemůže nahradit péči rodičů a prarodičů o jejich děti. Nezapomínejme proto na osobní a generační odpovědnost každého z nás a nenamlouvejme sobě ani jiným, že tuto odpovědnost lze nahradit nějakou národní či nadnárodní politikou či systémem finančních dotací či dávek. Kolegyně a kolegové, těším se na vaše pozměňovací návrhy, na vaše diskuzní příspěvky a na další spolupráci s vámi během projednávání a přijetí tohoto stanoviska. Děkuji. Merci. Qui demande la parole? Kdo by se chtěl vyjádřit? Paní Zuber? Obrigada, Sr. Presidente. Um, eu li a proposta de, de parecer com bastante atenção. Uh, este. Stanovisko jsem sledovala eh, s velikým zájmem. Aktivní stárnutí je velice zajímavé téma. Za určitých okolností ovšem mm, se tady může objevit celá řada nejrůznějších myšlenek a názorů na to, co to vlastně aktivní stáří znamená. Donívám se, že všichni bychom se shodli na tom, že Jde o sociální integraci starších lidí. Patří to ke, k aktivnímu stárnutí, tak aby i seniori mohli být aktivní během celého svého života, aby mohli dělat to, co dělat chtějí, právo na zdravý přístup ke zdravotní péči Toto jsou věci, které jsou pro aktivní stáří nezbytné. Myslím si, že na tom bychom se všichni jistě shodli. Neodsouhlasíme žádný návrh, který by se pokusil vyjádřit, že by měl být posunut odchod věk odchodu do důchodu, tak jak eh, se o to snaží komise. Je to tady všechno předloženo no, mm, milými slovy a hovoří se o tom, že to je aktivní stárnutí, že se posune věk odchodu do důchodu, ale myslím si, že pracující v posledních desetiletích velmi usilovali o to, aby měli rozumný věk odchodu do důchodu a každý z nich se staral o e, starší lidi e, během svého pracovního života, všichni přispívali na důchody a bez ohledu na to, jakými přikrášlenými slovy tady bude něco takového popsáno, není možné, aby aktivní stárnutí vedlo k tomu, že se bude posouvat věk odchodu do důchodu. Právo na důchod. Velmi často se hovoří o tom, že tím se snaží vyřešit problémy na pracovním trhu. Hovoří se o tom, že nejsou lidé, kteří nejsou schopni obsadit pracovní místa, ale to není pravda, protože je stále více nezaměstnaných mladých lidí v Evropě. To znamená, že tato pracovní místa mohou být obsazena mladými lidmi. Starší lidé by měli přepouštět tato pracovní místa mladým lidem, kteří by je nahradili. Děkuji, pan Sarkas. Sí, señora presidenta. Solo decirle al, al Ano, děkuji, paní předsedkyně. Pane Cabernohu, my jsme pracovali na té zprávě, našli jsme tam celou řadu věcí, které považujeme za pozitivní a které můžeme nepochybně podpořit. Mám na mysli zejména takové věci, jako jsou investice do vzdělávání, podpora aktivnějšího stylu stárnoucí populace. To jsou všechno věci, s nimiž já mohu souhlasit. Ovšem, pane Cabrnochu, je tam jedna věc, která mi dělá trošku starosti a je to taková věcná záležitost a jedná se o to, jakým způsobem to zorganizovat. Když se hovoří o odchodu do důchodu a o lidech pobírajících penze, tak eh, to jsou věci, k nímž my máme zprávy. Například eh, parlament mm, tady s tím zabývá paní poslankyně Olmen Reuten. A jestliže ve své zprávě, konkrétně v tom bodu 6, hovoříte o odchodu do důchodu, tak eh, možná by je to trošku intraproduktivní, protože v parlamentu už jinde jsou zprávy k této věci. Čili myslím, že ve zprávě možná by bylo vhodné se skutečně držet věcí jako takových, nehovořit tam třeba o reformě důchodového systému, protože to je možná trošku už tady někde jinde. E, my jako EPP určitě předložíme návrhy, aby ta zpráva byla o něco vyváženější a e, třeba aby tam se hovořilo o větší flexibilitě na pracovním trhu nebo e, jistotě zabezpečení pracovních míst, to je také důležité, čili je potřeba jednak tady flexibilita, ale na druhé straně rovněž zabezpečení. To jsou všechno důležité věci. Dále, co se týče reform eh, pracovně právní legislativy a také co se týče nových forem práce, tak musíme na paměti e, takové, věd, takové metody, které budou přínosné jak pro pracovníky, tak pro e, firmy. Jak říkám, zpráva se nám líbí, e, věl, věl, řada věcí jsou tam zajímavé, souhlasíme s nimi, ale zároveň předložíme některé pozměňovací návrhy samozřejmě stále ve konstruktivním duchu. Děkuji. Děkuji. Pokud už se někdo další nehlásí, tak opět uděluji slovo panu zpravodaji. Děkuji eh, závěrem po té krátké diskuzi z přítomnosti poslanců zase se nezdá, že by stárnutí bylo až tak eh, prioritou, která by trápila eh, každého z nás. Chtěl bych eh, odpovědět na otázku paní kolegyně Zuber, co znamená aktivní stáří. Eh, podle mého přesvědčení je to možnost být aktivní, co se týče zaměstnávání, přístup ke vzdělávání, přístup ke kultuře a sportu. Pokud se hovoříme o zdravotní péči, tak jako aktivní vidím především účast na prevenci, předcházení chorobám, co se týče lidí starších a zdravotně postižených, tak jako symptom aktivního vidím ži- možnost žít doma ve svém přirozeném prostředí, zachování soběstačnosti, nezávislosti, podpořené adekvátními službami. Velice souhlasím s panem Serkasem, eh, uvítám doplnění, uvidám doplnění své zprávy. Samozřejmě, že budu podporovat eh, vhodná doplnění směrem k flexibilitě a bezpečnosti pracovního trhu i k rovnováze práv a povinností zaměstnanců i zaměstnavatelů a jejich vyváženému postoji. Těším se na další práci a děkuji vám. Ano, eh, skvělé. Takže eh, pozměňovací návrhy mohou být předkládány do 12. listopadu do 12 hodin a 28. a 29. listopadu se tím budeme zabývat, budeme o tom diskutovat, ale předpokládám, že to asi bude to do té doby přeloženo, do toho 28. a 29. Takže 28. a 29. listopadu eh, budeme eh, zkoumat, potom 6. Eh, prosince budeme hlasovat a potom 18. prosince eh, bude další termín. Teď se dostáváme ke čtvrtému bodu na pořadu jednání. Paní McIntyre tady není, protože hlasuje ve výboru Libe. A možná, že bychom si tady mohli pohovořit o výsledku trialogu. Takže to je e, paní Jutta Steinruck a podá nám informace o vyjednávání s Radou o Evropském programu pro e, sociální změny a inovace. Máte slovo. Děkuji, paní předsedkyně. proběhlo jedno vyjednávací kolo, které nejen z mého pohledu, ale i z pohledu stínových zpravodajů bylo velkým sklabáním. Rada nám v těch bodech, které byly klíčové pro parlament, nevyšla vstříc ani trochu. Potom jsme pokračovali vyjednáváním o ose eh, mikrofinancování, tam to probíhá víceméně dobře. Zítra večer bude další kolo trialogu, kde doufáme, eh, že budeme moci eh, začít vyjednávat dalším tématu, euroose, i když tam vím, že jeden návrh komise o reformě EUROS tady cirkuluje kde vlastně se již předjímají výsledky toho vyjednávání, které máme zítra vést, takže Rada a komise to budou muset zítra vysvětlit. Jinak děkuji stínovým zpravodajům za skutečně výbornou spolupráci. Musím říci, že jako parlament jsme vystupovali velice uh, jednotně. Merci, Děkuji. Hlásí se ještě někdo další o slovo? k těmto eh, informacím z trialogu ne. Dobře, takže já děkuji naší zpravodajce, protože to je opravdu silný vyjednávací tým. Je tam vidět, že je tam velký duch spolupráce. Je vidět, že je tedy možné něco takového mezi námi vytvořit. A jinak bych pouze poznamenala, že jsme si definovali naše priority zejména k otázce mikrofinancování, kde rada o tom chtěla diskutovat. A nakonec v oblasti mládeže budeme mít asi nejvíce problémů protože tam jsme chtěli něco vyjednat předem a musíme uznat, že rada eh, nás, na, na, nám vyšla vstříc, ale museli jsme opravdu začít vyjednávat tvrdě, protože jinak bychom ztratili veškerou šanci na vyjednávání. A já tady děkuji paní zpravodajce za její přístup, který nám pomohl, abychom se posunuli eh, eh, vstříc. Paní Mac Intire tady není. A další bod, tam paní Moran Šantě tady také není, takže jsem se dostala do složité situace. Alors, contrairement à tout ce que nous aimons, takže eh, v rozporu s tím, co máme rádi, Eh, budu muset přerušit naši práci až do 16 hodin 15 minut. Omlouvám se všem, kteří eh, přišli až sem do toho tohoto sálu a netrpělivě očekávali eh, zprávu paní McIntyre. Omlouvám se všem, i tlumočníkům říká paní předsedkyně, takže já doufám, že se nám to podaří potom nějak stihnout, říká paní předsedkyně. Takže ve 4 hodiny 15 minut opět tady. Chers collègues, je vous propose de reprendre nos travaux puisque... Vážení kolegové, budeme pokračovat. Paní McIntyre nás eh, mezi tím, mezi tím dorazila a tím se dostáváme tedy k bodu čtyři na pořadu jednání a dávám jí slovo, aby nám představila 44 pozměňovacích návrhů, které byly předloženy k jejímu návrhu stanoviska o zprávě ekonomického a měnového výboru o zlepšení přístupu malých a středních podniků k financování. Máte slovo. Very much, Madam Chairman, and, uh, Děkuji za slovo, paní předsedkyně. Chtěl bych také vám poděkovat za to, že jste tento bod odložili, takže se mohla stihnout hlasování ve výboru LIBE. Za prvé bych chtěla poděkovat všem těm, kteří předložili pozměňovací návrhy k tomuto stanovisku. Celkem jsme obdrželi 44 pozměňovacích návrhů. Mohu říci, že většinu z nich podporuji. Jsou tam některé, které nemohu podpořit a některé z nich ještě potřebují trošku více objasnit. Nicméně oceňuji, že všechny přinášejí nové návrhy a podněty a myslím si, že celkově přispějí k tomu, aby to stanovisko bylo kvalitní. Sama připravím několik kompromisů, které rozešleme ještě předtím, než se bude konat eh, zasedání stírových zpravodajů, které má být zítra. Dovolte mi několik komentářů. Za prvé, domnívám se, že je velice důležité, abychom neduplikovali práci toho příslušného výboru. A když hovoříme o malých a středních podnicích, tak je důležité, abychom se soustředili v našem stanovisku na aspekt eh, zaměstnanosti. Bez pochyby eh, finanční krize udeřila na všechny podniky, zejména na malé střední podniky a mikropodniky. A bankovní finanční instituce nejsou příliš ochotny půjčovat jim finance a proto tyto podniky eh, nyní eh, trpí, což také vede i ke zhoršování pracovních příležitostí Eh, ruší se pracovní místa. Je tedy důležité přemýšlet o různých dalších příležitostech a také hledat možnosti různých nebankovních eh, finan, finan, eh, finančních cest. Existuje také, existují také další iniciativy, iniciativy máme z TPC, PSCI, program Horizont 2020. To jsou další iniciativy na úrovni EU, které mají pomoci to, tomu, aby malé a střední podniky získaly nové, nové dovednosti, jak eh, získat přístup k financování. Je důležité dát eh, podnikům takové know-how, jak vůbec získat přístup k financování, aby samotné podniky eh, mohly být zakládány, aby mohly růst, aby mohly vytvářet pracovní místa. Nechci příliš eh, tedy toto protahovat. Chtěla bych vám všem poděkovat a velice se těším na spolupráci se stínovými zpravodají na schůzce, která nás čeká zítra. Děkuji. Děkuji. Nyní Silvana Rapty. Ευχαριστώ την εισηγήτρια για την, το πολύ καλό κείμενο βάσης. Děkuji za slovo. Chtěla bych poděkovat zpravodajce za to, že nám předložila velice dobrý návrh textu. Jako základ pro další práci souhlasím s tím, co říkala, je velice důležité pro malé a střední podniky, aby měli možnosti financování. A v této obtížné době, která je obtížná zejména pro malé a střední podniky, se nesmíme spolehat pouze na banky. Hovoří se o tom, že bankéř vám podá deštník, když neprší, ale když prší, tak eh, řekne, bohužel, omlouvám se. Já sama pocházím z Řecka a všichni víte, jak v Řecku, eh, jaké jsou tam nyní problémy. I v Řecku platí, že malé a střední podniky jsou páteří ekonomiky. Všichni si jistě uvědomujete, jak naléhavá potřeba vyvstává pro eh, řecké malé a střední podniky ohledně financování. V tomto ohledu souhlasím se spravodajkou, souhlasím také s, obecnou, s obecným duchem tohoto návrhu. Chtěla jsem být trošku kreativní a předložila jsem několik pozměňovacích návrhů. Nechci hovořit podrobněji o těch pozměňovacích návrzích, nechci vás příliš unavovat, ale jedna věc je důležitá. Lidé, kteří řídí malé a střední podniky, by měli vědět, na koho se obracet pro informace, musí vědět, jaké mechanismy mohou využít k tomu, aby získali finance. Velice se těším na kompromisní pozměňovací návrhy, zúčastním se také schůzky stínových zpravodajů. Pokusíme se společně zjednodušit život všem eh, malým a středním podnikům, zejména jejich řídícím pracovníkům, které chceme podpořit. Uh, on behalf of... Děkuji Nadia Hirsch, děkuji. Za našeho stínového zpravodaje bych chtěla se k tomu také vyjádřit. Chtěla bych poděkovat eh, paní zpravodajce jeho jménem eh, za eh, práci. Upozorňuje se tady na ty nejdůležitější problém malých a středních podniků při získávání financování. Eh, samozřejmě, že tady je jasné, že výbor EMPL eh, tady eh, má svůj zájem, protože malé a střední podniky vytváří nejvíce pracovních míst. Víme, jak malé a střední podniky jsou velice důležité při řešení chronických záležitostí, jako je nezaměstnanost mládeže a možnost, aby více žen mohlo pracovat tím, že budou pružnější pracovní podmínky a třeba také, pokud jde o učení při práci, práci. Byla tady předložena celá řada pozměňovacích, nebo bylo určitý počet pozměňovacích návrhů a zdůrazňuje, eh, aby byly, že je důležité, aby byly poskytovány finanční prostředky pro ty podniky, které začínají, eh, malé a střední, a říká, že tady v některých oblastech byly velké překážky. Eh, regionální aktéři mohou také velmi usnadnit přístup k financím tím, že budou zřizovat vlastní eh, investiční banky, které by měly podporovat právě malé a střední podniky a sektor mikropodniků. To může vytvářet takové investice, jako například v zelené investice jako ve Spojeném království a mohlo by to zahrnovat i takové sektory, které často nemají přístup ke kapitálu. Těší se na spolupráci s kolegy na této záležitosti a s ohledem na předložené návrhy je jasné, že je tady již potenciál pro dobrý kompromis ve většině otázek. Super. Paní Zuber. Uh, obrigada. Uh, em primeiro lugar, dizer que nós estamos, uh, temos uma concordância. Děkuji mnohokrát. Tak, v první řadě bych chtěla říci, že my obecně s tímto stanoviskem souhlasíme. Chtěli bychom navrhnout určité drobné změny a pozměňovací návrhy. Potom ještě další změny, které možná budou o něco výraznější. Musíme samozřejmě věnovat pozornost zejména mikrofirmám. A tady se hovoří o tom, že, nebo respektive my hovoříme o tom, že by měly být k dispozici e, větší úvěry pro malé a střední podniky a také o regulovaných investicích do družstev. Myslíme si, že by tam měl být jiný rámec než ten, který máme pro malé a střední podniky. A potom jedna nebo dvě zásadnější věci. Za prvé, my pochopitelně souhlasíme s tím, že banky by měly financovat reálnou ekonomiku. Banky by měly sloužit občanům a měly by sloužit malým a středním podnikům protože banky v nedávné době dostaly opravdu velké množství veřejných prostředků. A dále ti lidé, kteří řídí malé a střední podniky, vědí, že v současné době se potýkáme s problémem nedostatečné spotřeby na straně občanů a také nedostatečných investic. Co malé a střední podniky potřebují, jsou veřejné investice, které podpoří spotřebu. Jinak se budou malé střední podniky cítit osamoceny. Nous en avons terminé avec les orateurs. Madame McIntyre, est-ce que vous avez besoin de reprendre la parole? Paní McIntyre, chcete si ještě vzít slovo? Příště uh, při, Tady se tady ještě jednou k tomu sejdeme, až budeme mít i pozměňovací návrhy. A my vám přejeme dobré vyjednávání. Takže bod 5 už jsme probrali. Na bod 6 tady není e, příslušná kolegyně a pohovořila mě, e, poprosila mě, abych s vámi pohovořila o informacích k Evropskému sociálnímu fondu. My jsme odhlasovali mandát pro toto vyjednávání 5. července, přípravné schůze se konaly 19. července a v podstatě už jsme měli tři trialogy 18., 19. září a 19. října Pracovali jsme, nebo rozhod, podle tematických bloků, tak jak si to přála rada, abychom paralelně organizovali diskuzi o zvláštním nařízení pro Evropský sociální fond na straně jedné a e, horizontálním fondem na straně druhé, kde naše e, naším zpravodajem je pan Adamková. Pokud jde o vyjednávání rady, tak rada formálně nemá vyjednávací mandát, což celé vyjednávání činí opravdu šarmantním, ale trochu složitým. Předsednictví tedy vychází z obecného částečného přístupu, tím je řečeno vše. Na třech v dubnu, v červnu a v říjnu eh, se tam přijaly některé věci, ale nepokrývá to celý ten text ESF, eh, o ESF a mělo by to být doplněno dodatečně ve článku 2 a 15 o finančních nástrojích. Což znamená, že přeskum pozměňovacích návrhů Evropského parlamentu nikdy nebyl projednán nebo prodiskutován s plnou formací rady, protože kyperské předsednictví očekává, než, tedy vyčkává, než to celé proskoumáme, abychom mohli předložit celou naši pozici my část po části zkoumáme eh, stanovisko rady a oni zase čekají na to, až my jim předložíme eh, celek toho našeho stanoviska, aby si o tom mohli udělat svou představu. Eh, a zatím se postupuje podle principu, že dohoda nestojí, dokud nebude dohoda o všem. Pak jsou tady, tady první články o programaci, to je potřeba dokončit. Ovšem, proto všechno platí ty podmínky, které jsem připomněla. Potom jsou tam ty články, které jsme už dokončili, a to je článek 6 o účasti partnerů, 7 o podpoře rovnosti mezi muži a ženami, 8 o rovnosti příležitostí a nediskriminaci, 9 o sociálních inovacích, 10 o nadnárodní spolupráci, článek 11, který se týká specifických podmínek Fondu pro operační programy, maximál, například tam otázka maximální míry spolufinancování, hlasování v některých specifických případech. Eh, body, kde se neschodneme v těchto článcích, eh, se týkají především toho, že částečný všeobecný přístup Rady usiluje o to, aby pro členské státy byla část povinností, eh, které byly vytyčeny komisí, dobrovolná, zatímco pozměňovací návrhy Evropského parlamentu samozřejmě se drží spíše návrhu komise a spíše chtějí Eh, ještě posílit závazný charakter návrhu. To se týká například pozměňovacího návrhu, který chce, aby 2% zdrojů v regionech typu A a B eh, byly věnovány na účast sociálních partnerů na akcích ESF, eh, kde jsou tam také pozměňovací návrhy rovnosti mužů a žen a boj proti diskriminaci. Diskuze bude pokračovat ve všech těchto bodech a my vám samozřejmě o tom budeme poskytovat informace. Disponibilita z pohledu rady, pokud jde o konkrétní schůze, je dosti omezená a předběžná dohoda byla zatím uzavřena pouze k jedné k jednomu bodu programace a k jednomu pozměňovacímu návrhu kompromisního stanoviska a to by mělo být upřesněno ještě v rámci všeobecných, eh, všeobecného nařízení. Potom druhý takový balíček, kde jsme začali jednat, to je blok, kterému se říká tematická koncentrace. Jak víte, je to citlivá věc ve vyjednávání s radou a týká se to článku 3 a 4 návrhu. A jediný pozměňovací návrh Evropského parlamentu k tomuto balíčku, ani jeden nebyl projednán a nebyl k tomu vypracován žádný kompromis. Myslím, že jsem vám věrně Eh, odprezentovala obsah diskuze. Náš kolega se tedy účastnil této diskuze a všichni víme, že klíč k úspěchu je v odhodlanosti, trpělivosti a metodičnosti. Eh, takže tím jistě někam se posuneme. Nyní tedy navrhuji, abychom odešli od bodu 6 a přešli k bodu 7, což je hlasování. Omlouvám se, měla jsem vám navrhnout, abychom si promluvili o té šestce. Není to problém, paní předsedkyně. Já jsem chtěl pouze informovat kolegy o jedné věci. V pověření našeho výboru jsem dělal zprávu o pozemní dopravě. Měli jsme tady velkou většinu pro kompromis od 15 hodin jsem byl ve výboru pro dopravu, byl tam návrh na odmítnutí návrhu Evropské komise a právě to bylo odhlasováno hlasy 22 ku 20 a je to pěkná zpráva, proto jsem vám ji chtěl sdělit. Merci beaucoup, monsieur le rapporteur. Je, je suis... Děkujeme jsem, eh, je mi líto, že jsem vám málem zabránila v tom, abyste nám tady sdělil informaci o tomto zajímavém úspěchu. Doufáme, že budou následovat další. A nyní tady máme hlasování o, o Fondu pro přizpůsobení se globalizaci. Jde o využití prostředků z tohoto fondu v případě, který se týká motocyklistického průmyslu e, v oblasti Emilia Romagna v Itálii. E, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. Takže toto je schváleno. E, druhá mobilizace tohoto fondu pro Nokii ve Finsku. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Tento dopis je schválen. Bod číslo 9. Tady máme opět žádost o využití prostředku z tohoto fondu. Je to opět Nokia, tentokrát v Rumunsku. A pro vaši informaci, abychom eh, vyjasnili situaci těm, kteří nejsou členy pracovní skupiny, jde o uvolnění prostředků z fondu v případě, kde už jsme uvolnili prostředky, abychom podpořili pracovníky podniku Nokia při delokalizaci jedné továrny z Německa do Rumunska. Jak víte, tak celý ten příběh pokračuje, protože nyní začínáme podporovat pracovníky v Rumunsku, protože ta továrna, která byla naplánována eh, do Rumunska, po třech letech eh, dochází ke změně a bylo rozhodnuto, že aktivita tohoto podniku bude přesunuta do Ázie. Kdo je pro? Proti? Eh, zdrželi se schváleno. A nyní se dostáváme k dalšímu čtvrtému uvolnění prostředků z Fondu pro přizpůsobení se globalizaci. Tentokrát je to žádost z Rakouska, kde v regionálním rámci je zde výzva využít prostředky z fondu pro pomoc sociálním pracovníkům. Po úsporných opatřeních o to požádali regionální, po úsporných krocích o to požádali regionální orgány. Máme tady dvě pozměňovací, dva pozměňovací návrhy EPP, o kterých musíme hlasovat. Máme první pozměňovací návrh, který hovoří o tom, že tato propouštění eh, ztráta pracovních míst nesouvisí s krizí. Kdo je pro tento pozměňovací návrh? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Tento pozměňovací návrh není schválen. Ověříme to. Nejprve tady musíme zjistit, jestli mají všichni karty. Hla, zahajuji hlasování. Hlasovali jste všichni? Končím hlasování. 16 pro, 19 proti, 4 se zdrželi. Tento pozměňovací návrh je zamítnut. Tak jak jsme říkali, potom eh, druhý pozměňovací návrh EPP paní Edith Bauer, nový odstavec číslo 8, který uvádí s ohledem eh, na nejrůznější příplatky, a tak dále. 7,000 euro as an unjustified quasi-financing of unemployment benefits. Qui est pour cet amendement? Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Myslím si, že je to schváleno, ale raději to ověříme. Hlasovali jsme všichni? Končím hlasování. 22 pro, 16 proti, takže opravdu schváleno. Teď budeme hlasovat o takto pozměněném dopisu. Elektronicky zahajuji hlasování. Hlasovali všichni? Končím hlasování. 23 pro, 13 proti, 4 se zdrželi. Tento dopis je tedy schválen. A tím se dostáváme k pátému případu využití prostředků z fondu. A v tomto případě jde o dámský případ. Tady, tedy opět jde o dopis. Kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno šest, šestý případ jde o uh, uh, hutní průmysl, mobilizace ve fondu ve Španělsku. Ehm, pro, proti, se schváleno. Potom poslední případ jde o propuštění v případě podniku SAP. Švédsko předložilo tuto žádost. Kdo je pro, proti, Eh, pardon, tady eh, jsou určitá kritéria, která mají ospravedlnit uvolnění prostředků. Kdo je pro? Vláda předložila tento požadavek uvolnění prostředků. Kde pro? Proti? Zdržel se? Tento sedmý dopis je schválen. A teď se dostáváme k dalšímu bodu, tedy bod číslo 14. A tady můžeme hlasovat o zprávě paní Harkin o Fondu pro přizpůsobení se globalizaci. Je to legislativní text v rámci legislativního základu o víceletém období. Máme tady 291 pozměňovacích návrhů. Máme šest stanovisek, která musíme přeskoumat, včetně stanoviska e, výboru Agri k článku 3, kde jde o posílenou spolupráci. Stanovisko výboru Agri ovšem bylo zamítnuto, takže ho nemůžeme e, zkoumat. A máme tady 40 pozměňovacích kompromisních návrhů. Eh, dva předložili socialisté. Pokud k tomu nemáte žádné připomínky, tak eh, bod jedna. Eh, pozměňovací návrh 54, pan Cabrnoch, jde o odmítnutí návrhu. Kdo je pro, proti, zdrželi se, tento návrh není schválen. Pozměňovací návrh 126, paní Kornelisen. Zpravodaj je proti, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Článek 1 po odstavci 1, kompromis AF, který předkládá pět skupin, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. Eh, článek 1, odstavec 2, kompromis A, pět stejných skupin jako předtím. Kdo je pro? Proti? stačili se? Schváleno. Byl to kompromis K. Alors, nous allons voter un bloc 1 qui comprend le compromis AH,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 Contre, abstention. Článek 2, odstavec 1, kompromis M, předložili čtyři skupiny, kdo je pro, proti, zdržel se schváleno. Článek 2, odstavec 1, bod B, kompromis M, čtyři skupiny, kdo je pro, proti, zdrželi se, kompromis M je schválen. Článek 2, odstavec 1, bod C. A tady Hlasujeme o pěti identických pozměňovacích návrhů. 16 paní Harkin, naše zpravodajka, 144 paní Zuber, místo předsedkyně, 145 paní Cornelisem, 146 paní Omen Ruiten a 147 pan Filip Boulon. Je to pět pozměňovacích návrhů, kteří si přejí eh, vypuštění, kde pro, proti, zdrželi se Těchto pět pozměňovacích návrhů je tedy schváleno. A teď hlasujeme o víza 1 Pozměňovací návrh 1 je pokryt, takže nemusíme o něm hlasovat. Blok 2 musíme odhlasovat. Blok 2. Eh, kompromis a N nemůže být odhlasován. I když, říká paní předsedkyně, Omlouvám se, říká paní předsedkyně, protože kompromis AM uvádí nový bod, takže to nemůže být odstraněno a proto o tom budeme hlasovat. Kdo je pro kompromis AN? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Obávám se, že je to odmítnuto, ale ověříme to, pokud to bude pan Darden chtít. Dobře, takže Ověříme to. Hlasovali jste? Eh, končím hlasování. 13 pro, 22 proti, 5 se zdrželo. Tento kompromis je jednoznačně odmítnut. A blok, unblock budeme hlasovat o tedy blok 2, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Blok 2 je schválen. Blok 3, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. Článek 3. Je to pokryt to eh, celým tím blokem. A tím se dostáváme k článku 4 odstavec 1 bod A. Eh, pozměňovací návrh 163, paní Bizoto, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnut. 164, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Pozměňovací návrh 165, eh, paní Blinkevičů, kdo je pro, proti, e, zdrželi se, zamítnuto. E, článek 4, odstavec 1, bod B. Tady hlasujeme o pozměňovacím návrhu 167, kde je pro, proti, zdržel se, zamítnut. E, odstavec 17, výbor Regi, kdo je pro, proti, zdržel se, myslím, že je to zamítnuto, ale ověříme sedmnáctku eh, výboru pro regionální záležitosti. Hlasovali jsme, končím hlasování, 17 pro, 24 proti, není schválen. Můžeme hlásit, eh, hlasovat o 168, kdo je pro, proti, zdržel se zamítnout. 169 kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. 166. Paní Cornelisen. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. 4, 1, 170 paní Zuber, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnut. Odstavec 4, nebo pardon, článek 4 odstavec 2. Tady jsou dva identické návrhy, a to INTA 13 a REGI 18. Hlasujeme společně, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. Článek 4 odstavec 3, ten je pokryt, takže budeme hlasovat o článku 5, odstavec 1, bod A, pozměňovací návrh 21 naší zpravodajky a 192 paní Zuber, oba jsou identické. 21 a 192. Článek 6, odstavec 1, bod A, pozměňovací návrh 21 a pozměňovací návrh 192. Dva identické pozměňovací návrhy hlasujeme dohromady. Kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. Článek 7, odstavec 1, pod odstavec 1, úvodní část, 198 paní Zuber a 199 pan Benjon. Identické, hlasujeme dohromady, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. Tím pádem Odstavec 16 výboru INTA padá a můžeme hlasovat o článku 6, odstavec 1 bod C, odstavec 15 eh, výboru INTA, kdo je pro. INTA 15. Spravodajka je proti. INTA 15, článek 6, odstavec 1, bod C. Inta 16 padá. Máme tady Inta 15. Inta 15, kdo je pro, proti, zdržel se, není schválen. Článek 7, odstavec 1, pod odstavec 1, pod A, kompromis R. Sedm skupin to předložilo. Kdo je pro? Proti, zdržel se, Schváleno. E, článek 7, 1, podstavec 1, B, kompromis S, předloženo šesti skupinami, kdo je pro, proti, zdržel se, schvále, schváleno. Článek 7, odstavec 1, pododstavec 1, bod C, to je nový bod a je to odstavec 10 výboru FAM. Kdo je pro? Paní zpravodajka je proti. A kdo je pro? Proti. Zdržel se. Zamítnuto. Článek 7, odstavec 1, nový. Je to kompromis předložený čtyřmi skupinami. Kompromis A je, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. Článek 7, odstavec 1, pododstavec 2, kompromis AM, čtyři skupiny, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. Článek 7, odstavec 1, pododstavec 3, kompromis T, čtyři skupiny, pardon, pět skupin předložilo, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. Článek 7, odstavec 2, bod A, Pozměňovací návrh 218, Edith Bauer, kdo je pro, proti, zdržel se, myslím, že je to schváleno, ale ověříme. Zahajuji hlasování k pozměňovacímu návrhu 218, paní Bauer, můžete hlasovat, končím hlasování, 24 pro, 17 proti, schváleno. Článek 7, odstavec 2 po bodu A, Kompromis AK předložilo pět skupin, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. Článek 7, odstavec 2, bod B, pozměňovací návrh 219, paní Cornelisen, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. Pozměňovací návrh 27, paní zpravodajky, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. Článek 7, odstavec 3, kompromis U, šest skupin, kdo je pro, proti, zdrželi se, Schváleno. Článek 7, od, odstavec 1, čtyři skupiny, kde je pro, proti, zdržel se, schváleno. Artikel 8, paragraf 2. Článek 8, odstavec 2, pon, bod A, kompromis 2 TV. Kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel? Přijato. Článek 8, odstavec 2, bod A, A, nový, 230, paní Cornelisen, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Článek 8, odstavec 2, bod A. Je to Regi. Regi 27. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Článek 8, odstavec 2, bod B, nový. 231, paní Bicoto. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Článek 8, odstavec 2, bod C. 232, paní Cornelisen. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Bod 8, odstavec 2, bod E, číslo 31, pana Harkina, paní Harkina, kde pro, proti, zdrželi se, přijato. Článek Potom 38 zpravodaj, kdo je pro, kdo je proti, drželi se, přijato. 8, bod, dvě, bod G, kompromis X, 6 skupin, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Teď článek 29 výboru Regi, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Bod 8, kompromis Y, pro, proti, zdrželi se, přijato. Nyní bod I, 35, eh, zpravodaj, kdo je pro, proti, kdo je pro, 35, proti, zdrželi se, přijato. 235, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Článek 8, odstavec 2, bod I, nový, kompromis AL. Kdo je pro? Proti? Drželi se? Přijato. Článek 8, odstavec 2, bod e, eh, 2, eh, nový, kde je pro, zdrželi se, přijato. Článek 8, odstavec 1, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Článek 9, odstavec 2, 37, roz, budget, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Myslím si, že to je přijato, ale ještě to ověříme. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni? Končím hlasování. 20 pro, 16 proti, takže je to přijato. Pardon, 25 pro. 37, tedy kompatibilní, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. 9, odstavec 3, 239, paní Cornelisen, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. 9, odstavec 4, Je to 38, budget, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Článek 9, odstavec 4, 240, paní Cornelisen, kdo je pro? <clears throat> Chcete to ověřit? Chcete ověřit ještě uh, budget 38? Takže hlasujeme o budget 38. Hlasovali všichni? Končím hlasování. 29 pro, 9 proti. 3 se zdrželi. Takže se zatím něco asi změnilo. Takže anglická kabina. Listen, qui pour? Contre? Abstention, là je pense que c'est rejeté, mais nous allons... Mám pocit, že je to odmítnuto, ale o to ověříme. Le vote est ouvert, tout le monde a pu voter, le vote est clos. Zahajuji hlasování, končím hlasování. 16 pro, 24 proti. Omlouvám se, nedá se nic dělat, je to zamítnuto. Dále článek 9 po 4, tady kompromis Z. Článek 10, kompromis AA, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato. Článek 11, odstavec 1, návrh 241. Tady hlasujeme odděleně. znamená vše kromě ESDAF, kdo je pro, proti, zdrželi se, ověříme. První část pozměňovacího návrhu. Hlasovali všichni. 17 pro, 23 proti, takže je to zamítnuto. Nemá smysl hlasovat o druhé části. Kompromis AB, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. Článek 12, návrh 245 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 246 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Článek 12, odstavec 2, návrh číslo eh, přijato. 12 odstavec 3, kompromis AC, pro, proti, zdrželi se. Schváleno. Článek 12 odstavec 4, návrh číslo 240. 2, který se snaží o vyškrtnutí pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Návrh číslo 250, pro, proti, zdrželi se schváleno. Dále článek 13, odstavec 1. Hlasujeme blok. blok číslo 4, kompromisy AD a kompromis číslo 1 pro, proti, zdrželi se. A tento blok je schválen. Tím se dostáváme k článku 13, odstavec 1, nový bod 2, 266 Cornelis. Cornelis sen pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto. Dále článek 13, odstavec 3, Regi 37, pro, proti, zdrželi se. Schváleno. hlasujeme o článku 13, nový návrh 268 pro, proti zdrželi se zamítnuto. Článek 14, návrh 44. Tady se hlasovalo, respektive tady bude hodně věcí, které odpadnou. Takže 15.2.2a nový, což jsem vkládá INTA 24, pro, proti zdrželi se Schváleno. Článek 15, odstavec 3, pod odstavec 1, výbor pro rozpočet 45 pro, proti, zdrželi se. sami pr- schváleno. Článek 15, odstavec 3, pod odstavec 2, návrh 46 pro, proti, zdrželi se. Schváleno. Dále článek 15, odstavec 6a, nový to bylo pokryto blokem 3. Dále tady máme článek 16, odstavec 1, návrh 45, Marian Harkin pro, proti, drželi se, schváleno. Přejete si to ověřit? Ne. Všichni se shodli, dobrá. Dále. Tady máme respektive dále to tady odpadá, takže tím se dostáváme již k odstavci 3, návrh 46 zpravodajky, pro, proti, zdrželi se. Schváleno. Dále odstavec 4, 276, to pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto. 47 zpravodajky pro, proti, zdrželi se. Schváleno dále 16, 4 a nový, pro, proti, zdrželi se, schváleno. 16, 6, číslo 48 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Dále 18, odstavec 1, bod B. 279, Ines Sube, pro, proti, zdrželi se, Schváleno. Ověříme. Dobře, ověříme, zahajuji hlasování k návrhu 279. Hlasovali všichni. Končím hlasování. 20 pro, 20 proti. Takže zamítnu to. Je mi líto, paní Zíbr. Nyní hlasujeme o 16. výboru FEM. Kdo je pro? Proti? Drželi se? Nejsem si jistá, takže zase ověříme. Ověříme. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni. Končím hlasování. 20 pro, 21 proti, zamítnuto. Tím se dostáváme k návrhu 280 paní Cornelisen. Takže kdo je pro? Hlasujeme o 280 za paní Cornelisen. Zpravodajka je proti. Kdo je pro? Proti. Drželi se. 280 není schválena. Což znamená, že bod B se nemění. 18.2, návrh 281 Tomas Mann pro, proti, zdrželi se, schváleno 18 odstavec 3 a nový, to je FEM 17 pro, proti, zdrželi se a to je schváleno. Dále 19, což je návrh číslo 50 zpravodajky pro, proti, zdrželi se, schváleno. A dále 19, odstavec 1, kompromis AE, 5 skupin pro, proti, zdrželi se. Kompromis AE je schválen. Dále odstavec 2 kon 7 pro, proti, drželi se, schváleno. Článek 20, odstavec 1 bod A, budget 50, 50 pro, proti, zdrželi se. Myslím, že schváleno, ale uvěříme. C'est ouvert, tout le monde a pu voter, le vote est clos. Zahajuji hlasování, končím hlasování. 33 pro, 8 proti, takže jasně schváleno. Dále tady máme článek 20, odstavec 1, bod B, 51, rozpočet, kde je pro, proti, zdrželi se, schváleno. Dále 20, odstavec 1, to je kont 8, pro, proti, zdrželi se, schváleno. 20 odstavec, odstavec 2a, to znamená 26 INTA a 40 REGI, ty jsou identické. Hlasujeme pro, proti, zdrželi se, schváleno. Článek 21 odstavec 1 bod A, 20 výbor pro ženy, pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Thank you.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 Devatenáctka výbor pro ženy. Takže hlasujeme, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. A dále tady máme následující odstavec, to znamená 284 paní Bauer, což je totožné s osmičkou eh, pro, proti, zdrželi se a to je schváleno. Čili ověříme 284 paní Bauer. Hlasovali všichni, končím hlasování. A je to 18 pro, 23 proti, nikdo se nezdržel, něco se stalo. Bylo to zamítnuto. Dále 21 a to je eh, výbor pro ženy 21. Tam pro, proti, drželi se. Není to jasné. Kdo je pro? Proti, drželi se, zamítnuto. Devítka, kdo je pro, proti, drželi se, schváleno. Dále člen 21 odstavec 3, návrh 285, eh, Ines Super pro, proti, drželi se, schváleno. Článek 21 odstavec 4 pod odstavec 1, to je desítka, pro, proti, zdrželi se, schváleno. Dále je jedenáctka stejného výboru pro, proti, zdrželi se, schváleno. Článek 22 odstavec 4, 286 paní Cípr pro, proti, Není to jasné. Čili 286, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Článek 23, ten je pokryt, čili článek 24, odstavec 2, a to je návrh číslo 12, kdo je pro, proti, ne. Ne, ne, ne, to je také pokryto, protože tam byl ten blok 3, čili po o, úvodních ustanovení 1.1 eh, výbor pro rozpočet. Kdo je pro? Teď jsme již v těch recitálech, v těch úvodních ustanoveních. Hlasujeme o prvním odstavci výboru pro rozpočet. Rozpočet výbor. Kdo je pro? Proti? zdrželi se a je to schváleno. A stále jsme v této sekci mm, úvodní ustanovení 1, rozpočtový výbor 2. Dvojka pro, proti, zdrželi se schváleno. Dále tady máme úplní ustanovení 2, kompromis A, předkládá 7 frakcí pro, proti, zdrželi se schváleno. Následně tady máme návrh číslo 60 Mara Bicoto a to je dílčí hlasování žádáno frakcí SND a oni navrhují vyškrtnout větu po slovech labor market. Kdo je pro tuto první část? Pro, proti, zdrželi se a toto je zamítnuto. Čili druhá část, kdo je pro, proti, Drželi se? Zamítnuto. Dále úvodní ustanovení 3, 65 paní Cornelissen, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Stavec 3 výboru pro spočet pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Dvojka výboru pro účetnictví pro, proti, zdrželi se, schváleno. Dále tady máme na číslo 66 pana Dardena pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Omlouvám se, ale musíme hlasovat i o té čtyřce rozpočtového výboru. Takže kdo je pro? Proti? Zdrželi se schváleno. Dále. Omlouvám se. Takže máme tady čtyřku, kompromis B a to předkládá šest frakcí. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se schváleno po úvodním stavení 4. Tady máme 70. paní Cibr. Tady opět je vyžádáno dílčí hlasování paní zpravodajkou, čili první část až ke slovům tisíce pracovních míst. Kdo je pro? Proti? Drželi se? Schváleno. Dále, kdo je pro zbytek textu? Pro? Proti? Ověříme. Čili ověříme druhou část toho návrhu 71. Hlasovali všichni, končím hlasování. 17 pro 24 proti, čili ta druhá část není schválena. A potom tady máme kompromis je, předkládá šest frakcí, kdo je pro, proti, drželi se, schváleno. Následně Tady máme dvojku výboru FAM, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. E, pětka, to je pokryto. A máme tady úvodní ustanovení číslo 6. E, rozpočtový výbor 7. Sedmička pro, proti, zdrželi se, schváleno. Au considérant 7, nous mettons en voie le compromis. Eh, kompromis C. Pro. Proti. Zdrželi se. Schváleno. Dále odstavec 4, výbor FEM. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se. Schváleno. Schváleno. Schváleno. Ověříme tedy ještě jednou čtyřku FEM. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni. Končím hlasování. 20 pro, 20 proti, jeden se zdržel takže to není schváleno a zasloužilo si, abychom to ověřili. A dále budeme hlasovat o kompromisu D, který se týká úvodního ustanovení 9. Předložilo to 6 skupin, kdo je pro? Nebudeme o tom hlasovat takto, protože je to v bloku. Ale úvodní ustanovení 10, tady máme kompromis E, O tom hlasujeme, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. Úvodní ustanovení 11, kompromis F z 6 skupin, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. Úvodní ustanovení 12, kompromis G, pro, proti, zdrželi se, schváleno. 13, úvodní ustanovení 13, kompromis H, 6 skupin, to předložilo, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. Dále pozměňovací návrh 109 eh, eh, a další to je pokryto, takže 113, eh, ale to je, pardon, to je unblock, takže to už je pokryto, takže jdeme k původnímu ustanovení 15, pozměňovací návrh 115, paní Edith Bauer, kdo je pro? Proti, zdržel se, schváleno. 115 musíme ověřit. Všichni hlasovali, končím hlasování. 13 pro, 25 proti, 4 se zdrželi. Takže to není schváleno a děkuji za vaši bdělost. A teď poslanecí návrh 12, paní Harkin. A pozměňovací návrh 116, paní Cornelisen, identické, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. Úvodní ustanovení 16, pozměňovací návrhy byly odhlasovány v rámci bloku 4, takže teď tady máme odstavec 18 výboru rozpočet, kde pro, proti, eh, zdrželi se schváleno. Úvodní ustanovení 18, odstavec 19, b, rozpočet pro, proti, zdrželi se schváleno. 120 pan Cabrnoch, je to kompatibilní, takže uh, hlasujeme. Zpravodajka je proti, pro, proti, zdrželi se zamítnout. Původní ustanovení 19, odstavec 20 výboru eh, rozpočet, kdo je pro, proti, zdrželi se schváleno. Dále 121, eh, paní Cornelisen, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnut. 120, pardon, eh, odstavec 19, 122 padá a tím se dostáváme k úvodním ustanovení 21, odstavec 21 a rozpočet, kdo je pro, proti, zdrželi se schváleno. Tím jsme skončili s hlasováním o úvodních ustanoveních a Můžeme nyní elektronicky hlasovat o celém návrhu zprávy. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. 35 pro, 3 proti, 3 se zdrželi. Takže návrh usnesení je schválen. Pardon, teď hlasujeme o návrhu usnesení, o legislativním návrhu, zahajuji hlasování. Hlasovali všichni, končím hlasování. 35 pro, 3 se zdrželi, 2 proti, takže blahopřejeme paní zpravodajce. A Eh, chápu, že jsme nedosáhli stejného výsledku jako výbor Agri. Pan Ori má něco? Bohužel jsem hlasoval jinak, než jsem chtěl. Hlasoval jsem ano, tedy chtěl jsem hlasovat ano, ale ukázalo se mi tady ne. Eh, mém případě tedy prosím ne minus, ale plus. Když jsem se snažil to opravit, tak ten stroj na to nereagoval. Ano, stroj vás neposlouchá, zařízení vás neposlouchá, to tedy je špatné. Bylo to k návrhu zprávy nebo k legislativnímu návrhu? Byl to návrh zprávy, dobře. Dobře, takže úspěch paní Harkin je ještě výraznější, než jsme původně mysleli. Ještě vteřinku, prosím. Po tomto hlasování můžeme rozhodnout, že zahájíme vyjednávání s radou, abychom se eventuálně dohodli během prvního čtení na článku 21, přílohy 21 našeho nařízení, našich pravidel. A proto navrhuji nebo musím vám říci, že nemůžeme zahájit toto vyjednávání s kyperským předsednictvím, protože kyperské předsednictví si nepřeje zorganizovat trialog do konce prosince. Proto navrhuji, abychom vyčkali na výsledky Evropské rady, eh, která proběhne 28. a 29. 9. listopadu, kde se bude hovořit o víceletém finančním rámci, kdy eh, jde také o budoucnost Fondu pro přizpůsobení se eh, globalizace, globalizaci. A a potom bude možné rozhodnout, jestli si budeme přát roz, vyjednávat s radou o eh, prvním, o dohodnutí během prvního čtení, anebo jestli si budeme přát hlasovat o tom na plenárním zasedání. Vzhledem ke kalendáři, k harmonogramu Evropské rady, a já jsem se spletla, protože ta rada se bude jako na 22. a 23. listopadu a 28. a 29. listopadu se budeme moci eh, bavit o rozhodnutí, které chceme přijmout na základě závěru Evropské rady. Pokud tady nemáme žádný bod různé, tak jsme skončili náš dnešní program a setkáme se opět 13. listopadu kde budeme mít výměnu názorů s řeckým ministrem financí a zaměstnanosti. Je to společná schůze s výborem Econ. Budu věřit, že budete všichni přítomně. Děkuji.